Uh, yeah. yeah. No, okay. Uh -huh. Yeah, and the adoption Yeah. Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Začneme s naší schůzí. Pokud eh, nemáte žádné návrhy změn k pořadu jednání, pak eh, prohlašuji pořad jednání za přijatý. Za druhé oznámení předsedy. Dvě jedna eh, Oznámení předsedy ohledně doporučení koordinátorů z 11. a 25. dubna Tady se koordinátoři výboru FEM rozhodli vypracovat pozici ve formě pozměňovacích návrhů ke zprávě EMPL ohledně implementace Evropské strategie pro osoby s postižením a e, přiřadit tuto zprávu frakci EPP. Dále vypracovat e, stanovisko e, ke zprávě PETI, Evropská zpráva o občanství z rok 2017, přidělit toto frakci GUE. Potom vypracovat ústní otázku s usnesením ohledně sňatků dětí a přijmout ji ve výboru FAM během měsíce května a pozvat paní Manuelu Švezich, německou spolkovou ministrini pro rodinu, seniory, ženy a mládež na eh, nadcházející schůzi výboru FAM. Eh, na schůzi 25. dubna koordinátoři rozhodli přidělit stanovisko formou pozměňovacích návrhů o boji proti nerovnostem jakožto eh, cestě k posílení pracovních míst eh, a růstu skupině EPP. Dále uspořádat cestu do Maroka od 18. do 20. září 2017 a jmenovat paní Le Grip vůdkyní této e, mise a pozvat zástupce Rady e, evropských obcí a regionů e, na některou nadcházející schůzi výboru FAM bod 2.2, další oznámení. Výbor DEVE se rozhodl zorganizovat debatu o pravidle Global Gag Rule, která se bude konat v rámci schůze výboru DEVE v pondělí 29. května 2017. Koordinátoři se rozhodli pozvat také výbory FAM, BAČ a DROA do této debaty. Budete tedy, kolegové, všichni pozváni e-mailem na tuto akci. Tak to byla sdělení předsedy. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a tím je elektronické hlasování. Jste připraveni hlasovat, vážení kolegové? Máte svoje hlasovací karty? Our first vote. Tak první hlasování, eh, to, je, e, to jsou pozměňovací návrhy k evropským politickým vztahům s Indií. Spravodajkou je paní Maria Gabriel. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 6 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 7 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 8 e, pro? proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Děkuji. Dále bod 4. návrh zprávy o potřebě strategie EU k ukončení a předcházení nerovnosti mezi důchody žen a mužů. Spravodajkou je paní Konstanc Le Grip. Kompromis jedna pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 108 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 110 pro. 110 pro. Proti? Zdrželi se? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Návrh 174 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o druhé části návrhu 174. Hlasování je u konce. Tak eh, moment, prosím. Vaše karta nefunguje? Hlasoval jste pro nebo proti? jak, jak hlasujete, protože to je velice důležité. Je to 50 na 50. Proti. Druhá část 174. Proti. Je to oddělené hlasování.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 Pozměňovací návrh 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme, dobře. Zahajuji hlasování. 240. Zahajuji hlasování. Eh, hlasování je u konce. Přijato. Omlouvám se. Pozměňovací návrh 143 na dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 145. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ale tak ověříme. Zahajuji hlasování. 145. Končím hlasování. Přijato. Návrh 148. Kdo je pro? Proti? Kolegové, musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 147 pro. Proti. Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. 147. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. E, plus 33 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to zase ověřit. Omlouvám se, ale musíme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ample 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme. Ample 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. Sto padesát. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6 pro. Ověříme. Tak 150 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 146 pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, přijato. Návrh 167 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 8 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 169 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 176 pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 178 pro. Proti? Zdrželi se? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 179 pro. 179 pro. Proti. Zdrželi se. Já myslím, že tentokrát přijato, ale musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 180 pro. Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 234 pro, proti, zdrželi se, přijato. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 200 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 12. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 13. Pro. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 14 pro. Chcete ověřit kompromis 13? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. it doesn't change result. yes, that's true. No, nemění to výsledek, máte pravdu. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 219 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 220 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 222 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 224 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 223 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A 17 e, in Ample 17 pro. Stránka 18 v mém seznamu. Ample 17, kdo je pro? Pro Ample 17 proti. Zdrželi se, musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Empl 28 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. To věříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Empl 29 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl eh, citace 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Citace 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zamítnut. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl, citace 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl, citace 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl, citace 11, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Empl, právní východisko 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl, právní východisko 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 13 pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Návrh 16. Končím hlasování. Tak zahajuji hlasování o návrhu 16. Dobře, můžeme to zopakovat. Návrh 16. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Eh, končím hlasování. Přijato. Kompromis 18 in favor. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample, N a tady máme oddělené hlasování na tři části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Třetí část, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Prosím, prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A zamítnu to. Kompromis 19. Kde pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. Kompromis 20. Kde pro? Proti Zdrželi se? Prosím, prověříme, zahajuji hlasování. Je to kompromis 20. Končím hlasování. A přijato. Návrh 38, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 37, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl C, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že přijato, ale prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijato. Ample D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Ample B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis Přejete si prověřit, takže prověříme Ample B, zahajuji hlasování. Končím hlasování a přijato. Nyní kompromis 22, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Návrh 42, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnu to, ale prověříme. Zahojí hlasování, končím hlasování. A zamítnu to. Kompromis 23, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 50, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51, kdo je pro, proti, zamítnuto. Návrh 52, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 24, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 24, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 51, kde pro, pardon, 61 proti, zdrželi se přijato. Návrh 59, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 62 a 63, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 65, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 67, takže přejete si prověřit 65. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. Návrh 67, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 66, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto.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 Přejete si ověřit 27. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. Kompromis 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ale musíme prověřit. 29. zahají nyní. Uzavírám hlasování. A přijato. Návrh 79. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 86, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prosím, prověříme 86, zahajuji nyní. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Návrh 87, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. 87. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 91, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 92, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme 96, zahají hlasování, uzavírám hlasování. a zamítnuto. Kompromis 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 103, kdo je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, a prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnu to. A nyní závěrečné hlasování takto obměněného usnesení a zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. Děkuji vám. Tímto část hlasování končí. Nebylo jednoduché. Já jsem pouze chtěla říci, že jako do zápisu budu mít minoritní hlasování. Hlasování o menšinovém stanovisku. Okay. Now we will have time for the key messages, yeah? For key messages. Let's give some minutes uh -huh. to... Uh, let's yes, uh, yeah, yeah. Mm -hmm.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 Okay. Uh, Vážení kolegové, budeme pokračovat v dnešním zasedání pátý bod našeho pořadu jednání a tím je deset klíčových zpráv pro Evropskou komisi. V dokumentech na dnešní zasedání máte ten návrh textu deseti klíčových zpráv, jak e, to předložila předsedkyně po zasedání konference předsedů. Máme tu tři hlavní priority strategie pro genderovou eh, rovnost a sedm dalších priorit eh, ženy ve vedení. Pak eh, uzavírání také digitálních nerovností, mainstreaming v evropských politikách Máme eh, k tomu ještě nějaké připomínky. Budeme totiž muset přijmout tyto klíčové zprávy eh, na zasedání výboru 11. května. Takže pokud k tomu nemáte žádné připomínky, protože to je návrh pro všechny politické skupiny, tak budeme hlasovat o těchto klíčových eh, sděleních eh, příští týden. Nyní čekáme na paní komisařku Jourovou. Paní komisařka se má dostavit na naše zasedání ve čtyři hodiny, to znamená, ještě nám zbývá troška času, ale prosím, dostavte se včas.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

Vážení kolegové, vážené kolegyně, budeme pokračovat. Dalším bodem na našem programu je návštěva Věry Jourové, komisařky pro spravedlnost a rovnost mezi žen, žen a mužů. Paní komisařko, děkuji vám za to, že jste mezi nás přišla na, naš, na naši schůzi výboru můžeme eh, ještě jednou říci, že vždy velice vítáme vaši účast i eh, eh, když je pravda, že už dlouho jsme tady na půdě výboru vás neměli. Pro nás ten strukturovaný dialog je velice důležitý. Ještě jednou bych vám chtěla poděkovat za to, že jste mezi nás přišla a teď vám dávám slovo. Eh, paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, vážení poslanci, jsem skutečně velice potěšena, také je pro mnou ctí, že zde mohu být, protože pro mě to je vždycky mimořádná příležitost, nejen proto, abych tady splnila svůj svoji povinnost, to znamená, abych byla skutečně zodpovědná za to, že vás informuji o všem, co děláme, ale kromě toho mě také zajímají vaše názory a vaše velice inspirativní eh, přístupy, protože někdy se zdá, že se pohybujeme v kruhu a pokaždé, když mám možnost s vámi individuálně hovořit, nebo když mám možnost hovořit ať už na plenárce nebo na výboru, tak vždy se snažím zpracovávat ty eh, myšlenky, ty nápady, které souvisejí s tím, čemu říkáme rovnost žen a mužů. Myslím si, že eh, toto je velice příhodná doba pro to, abychom tyto věci zde diskutovali, protože eh, Přednedávnem jsme hovořili o balíčku o pracovní rovnováze a také eh, jsme měli diskusi o istambulské úmluvě, čili dnes budeme mít eh, příležitost o těchto věcech hovořit. Já doufám, že po mém úvodním eh, příspěvku budeme mít možnost diskutovat o těchto věcech. Máme čerstvá, čerstvé údaje ze zprávy, která byla publikována v březnu. Ta čísla jsou následující. Ženy i nadále nejsou dostatečně reprezentovány na pracovním trhu. Zastupují polovinu populace, ale pouze 66 z nich eh, působí na eh, trhu práce, na rozdíl od 75 mužů. Velice často musí také přerušit svou profesionální kariéru, tak aby měli čas starat se o své děti, po případě o starší příbuzné. Eh, další věc, která skutečně je alarmujícím faktorem a faktorem, který je trvalý, je to, že jsou ženy daleko více chudé. Um, to všechno nás e, stojí 2,8 HDP Evropské unie ročně. E, chtěla bych říci, že to, že ženy nejsou dostatečně zastoupeny na trhu práce, e, nás stojí 2,8 HDP každý rok. Co se týče celkové částky peněz, jedná se o 370 miliard euro ročně. Já sama jsem tomu skutečně nechtěla věřit, když jsem obdržela tato statistická čísla. Konzultovala jsem to eh, s vlastními autory eh, této studie na Euroforu a ti mi skutečně potvrdili a vysvětlili mi také tu metodologii, eh, kterou použili a pak jsem měla možnost si ty věci, ke kterým došli, překontrolovat a je to skutečně velice konzervativní odhad. Jestliže hovoříme o té iniciativě týkající se eh, rovnováhy mezi prací a eh, rodinou, myslím si, že v této souvislosti je hovořit eh, o nespravedlnosti, o nerovnosti, ale současně s tím je potřeba také hovořit také o ekonomických faktorech, které s tím souvisejí a o tom, že trh v Evropské unii v této oblasti skutečně selhává a znamená to pro nás další ztráty. Hovoříme-li o e, chudobě, jestliže hovoříme o tom, že ženy nejsou dostatečně zastoupeny na pracovním trhu, tak e, v té souvislosti musíme brát v úvahu, velice vážně brát v úvahu to, že ženy v současné době představují 60 e, absolventů univerzit a myslíme si, že jejich talent by měl být naší společnosti lépe využívat. Kromě toho v současné době stále více otců chce trávit více času s dětmi. To je také jasný trend miliony. Uvažují eh, také o tom, eh, jakého si zvolí zaměstnavatele, jestliže uvažují o tom, jaká bude rovnováha mezi jejich soukromým a profesionálním životem. Kromě toho je třeba hovořit o starnoucí populaci. Eh, stále více lidí se musí starat o své staré příbuzné. A poslední věc souvisí s digitální revolucí, která umožňuje daleko pružnější pracovní příležitosti. Eh, to jsou tedy faktory, se kterými pracujeme při přípravě toho balíčku, to znamená, snažíme se kombinovat legislativní a nelegislativní opatření a nástroje, které by měly zlepšit podmínky pro vytvoření větší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Kromě toho je potřeba si uvědomit, že potřebujeme mít také nové možnosti kombinace různých typů dovolené, Eh, zaručit také lepší možnosti získat eh, služby souvisí s péčí, tak aby ženy mohly eh, se dostat na trh práce. Zavádíme tedy nové politiky, které by mohly zlepšit tuto rovnováhu. Patří sem, jak jsem ji říkala, jak legislativní, tak nelegislativní opatření. Jinými slovy, eh, nenavrhujeme pouze nějaké právní úpravy, ale přicházíme s jakousi, aspoň doufám, koherentní politikou. Eh, ten návrh modernizuje celý právní eh, rámec, který by měl nějakým způsobem odstranit ty nedostatky, jako například nedostatečná flexibilita a také příliš limitující nepřenositelnost. To všechno by mělo zajistit eh, nová práva jak pro ženy, tak pro eh, muže při eh, respektování individuální svobody jak rodiny, tak členů rodiny a pochopitelně to neznamená, že jednotlivé členské státy by nemohly zavádět vyšší standardy. My se snažíme zavést pouze jakési základní standardy. Dále je potřeba zvýšit eh, flexibilitu eh, té rodičovské dovolené eh, a prodloužit věk dítěte až na 12 let ze současných dvou, 8 let. Navrhujeme eh, také čtyři eh, měsíce nepřenositelnosti ve srovnosti eh, s tím původně navrhovaným jedním měsícem a také kompenzaci za rodičovskou dovolenou na úrovni nemocenské. To znamená, tato přenositelná by měla tedy délku čtyři měsíce pro toho druhého rodiče a ta, vlastně ta nemocenská pro oba rodiče je jakási novinka Eh, se kterou přicházíme v tomto balíčku. Směrnice eh, eh, také zavádí nové, nové právo pro otce, tedy na tu rodičovskou dovolenou. U nově narozeného dítěte navrhujeme délku deseti dnů s příslušnou kompenzací. Tak, abychom dále umožnili eh, lepší dělbu práce. Navrhujeme také, eh, aby jednou za rok eh, by měli možnost získat pěti denní placenou možnost na péči o dítě, tak aby mohli přizpůsobit tomu i svůj pracovní i zatížení. A kromě toho také by to mělo umožnit všem dětem, kteří, všem lidem, kteří mají děti, o toto zažádat. Navrhujeme dále celou řadu nelegislativních akcí. A předtím, než přejdu k těm nelegislativním opatřením, eh, ještě bych eh, trošičku chtěla něco říci o té legislativě, kterou v současné době navrhujeme. Myslím si, že si asi vzpomenete na ten okamžik, eh, kdy jsme hovořili o stažení té směrnice o mateřské dovolené. V té době to bylo zablokováno na úrovni rady a také většina členských států vlastně měly určitá ustanovení ve svých eh, právních eh, systémech, ta opatření, která byla eh, obsahem této směrnice. A právě při této příležitosti já jsem tehdy slíbila, že vypracuji nový návrh legislativy, která bude eh, pokrývat nejen tedy to období, kdy se dítě narodí, ale také ty dlouhodobější úpravy, kam eh, bude, eh, které se budou stahovat tedy na to druhého rodiče, většinou tedy i na otce a umožní mu to, aby se více účastnil rodinného života a bude to také se týkat delšího období Eh, tak aby se tím řešilo to, eh, ty problémy, kterým se říká sandvičová generace. To jsou ty ženy, které se starají jak o děti, tak o starší rodiče. <clears throat> Čili toto, co dnes zde předkládám, je přesně to, co tehdy jsem slíbila předkladám to eh, vám eh, k diskusi. Měli bychom to ale zvažovat vždy v souvislosti s těmi nelegislativními opatřeními, která jsou také součástí tohoto balíčku. Co se týče těchto opatření, těchto akcí, hovoříme jednak o financování, o monitorování v rámci evropského semestru. Hovoříme o zlepšování sběru dat, e, sdílení tzv. optimálních praxí a také poskytování návodů jednotlivým členským státům, jak v těchto věcech pokračovat. E, v té nelegislativní části tohoto balíčku e, je pochopitelně zdůrazňováno mainstreaming, protože Eh, Timmermans, Dombrovský, Juki Tajnen, ti všichni se zúčastnili přípravy tohoto eh, balíčku, také Korina Krecu, která má na starosti finance, Pierre Moskovici, který přispěl eh, svými doporučeními které se týkají některých daňových úprav v členských státech, tak aby tyto systémy byly přijatelnější a vlídnější eh, eh, a více reagovali na potřeby rodin. Eh, abych uvedla několik příkladů toho, co se, čeho se týkají tyto nelegislativní opatření, chceme posílit aplikaci existující právní ochrany pro těhotné ženy, a to sice cestou sdílení těch dobrých praxí a také různými kampaněmi. Dále chceme využívat evropské finance také pro strategické investice, tak abychom financovali sociální infrastrukturu. Mám tím na mysli eh, hlavně ty služby, které souvisejí s péčí o dítě. Vrátíme-li se teď k tomuto návrhu, který e, e, souvisí s ochranou těhotných žen proti propouštění. Někteří, e, některé, a někteří z vás řekli, že byste byli rádi, kdyby to se promítlo do nové legislativy, ale tato ochrana už je zakotvena v naší legislativě. Ale my jsme zjistili, že není dostatečně prosazována. To znamená, že jeden z, jedno z těch opatření, které navrhujeme, je to, že Eh, pracovní inspektoráty a další orgány by měly skutečně se postarat o to, aby tyto věci byly vymáhány eh, díky právě spolupráci všech těchto orgánů, které mají na starosti dozor nad trhem práce tak aby e, skutečně prosazovali e, daleko více a vymáhání tohoto práva, pardon, této ochrany proti propouštění. Co se týče Evropského fondu pro strategické investice, už jsem zmínila, kromě toho, ale existují ještě další klasické evropské fondy, které je možné využít pro lepší e, služby pro pracující rodiče, pečovatele, ať už je to formou e, jeslí, školek nebo domovů pro e, seniory. E, ten Evropský fond pro strategické investice a evropské investiční peníze, to je v této souvislosti vlastně úplně nová věc, protože sociální služby vždy byly v Evropě chápány jako veřejné investice, ale my bychom rádi teď otevřeli eh, možnost eh, projektů, eh, které spojují privátní a veřejné financování právě také v oblasti toho sociálního podnikání Eh, a to ze strany některých specializovaných organizací, včetně nevládních organizací, které jsou vlastně těmi organizacemi, které by mohly se angažovat při eh, vytváření a zajišťování lepších služeb pro rodiny. To jsou tedy ty možnosti financování. Ehm, trpělivě jsme na tento, jste na tento balíček čekali v Evropském parlamentu. Ehm, také celá řada dalších zainteresovaných stran se velice těšila na tento balíček a já se velice těším na naší diskusi, protože si myslím, že bychom mohli dále ehm, rozpracovat některé no, další návrhy, další nápady. Ten legislativní proces již byl zahájen, nelegislativní opatření Eh, můžeme dát k dispozici kdykoliv, v současné době na nich pracujeme. A myslím si, že i tady je poměrně velký prostor pro to, jak s nimi dále pracovat. Proto velice ráda přivítám vaše eh, návrhy a nápady. <clears throat> Jedním z cílů tohoto balíčku eh, je věnovat se také otázce těch rozdílů v plat, v v platech, které dostávají ženy a muži, chceme posílit princip rovného, rovných rovného, rovných plateb, jak pro muže, tak pro ženy. Pochopitelně, že existují různé, eh, různě silné stroje, které je potřeba nějakým způsobem eh, využít, o tom také můžeme hovořit. Teď bych ještě několika slovy se chtěla zmínit o tom, jakým způsobem eh, budeme postupovat v boji proti násilí páchaném na ženách. Ekonomická nezávislost pochopitelně by měla také vést ke snížení Eh, výskytu násilí na ženách. Víte, že ta čísla, ta, ty údaje jsou skutečně šokující. Eh, ta poslední, eh, ten poslední průzkum, který máme, ukazuje, že skutečně je to strašné, že více než jedna žena v pět, z pěti, 22% se domnívá, že ženy často přehánějí to, že je někdo se snažil znásilnit nebo napadnout. A jedna ze sedmi lidí se domnívá, že to jsou právě ženy, tedy ta oběť, která to vyprovokovala. To jsou čísla, která eh, jsme měli k dispozici už v loňském roce, kdy jsme se zamýšleli nad tím, jak často k tomuto dochází, kolik vlastně obětí mezi ženami v Evropské unii je a tato čísla skutečně ukazují, že násilí na ženách je nadále přijímáno, zdá se, společností jako něco normálního, jako něco, čemu se nelze vyhnout, jako, že to zkrátka je jeden z faktorů a my musíme z toho vycházet a mít to na paměti, ať budeme dělat cokoliv pro napravení této věci. Ehm, v roce 2017 je rok, kdy se budeme soustředovat právě na to, jak vymítit tuto, toto násilí. Zatím se nám podařilo eh, nějakým způsobem zainteresovat všechny eh, zainteresované strany. Eh, snažíme se také šířit dobrou praxi. Již jsme také měli 12 grantů na spolufinancování rozvoje a implementace informací, eh, výchovných a vzdělávacích akcí, které souvisejí s bojem proti násilí. Kromě toho organizujeme i nejrůznější kampaně. V současné době eh, také eh, dokončujeme výběrové řízení týkající se financování občanských společností. Jsem velice ráda, že Maltecká konference, která byla společně financována také komisí, že na této konferenci jsme měli také eh, možnost se vzájemně dozvědět nové věci skutečně děláme všechno proto, abychom přistupovali ke všem těmto otázkám eh, s eh, přístupem mainstreamingu. Snažíme se přilákat lidi z také ze sféry biznisu, protože jde o to si uvědomit, že se jedná skutečně o problém celé společnosti a potřebujeme, aby se této věci věnovalo co nejvíce lidí. Kromě toho jsme zorganizovali celou řadu akcí v Praze, ale také, eh, pardon, v Evropě a také mimo Evropu. Eh, například nedávno se konala takováto akce v Gruzii Později v letošním roce budeme organizovat eh, další seminářem, eh, kde bychom si měli vyměnit zkušenosti s úspěšnými politikami. Já se velice těším také na akci, která bude organizována zde v parlamentu v listopadu letošního roku. Kromě toho také budu prosazovat ten legislativní rámec, eh, který souvisí například se směrnicí o právech obětí. Budeme dělat všechno pro to, abychom zlepšili sběr dat a e, e, další znalosti. E, Eurostat také bude v této době realizovat určitou službu, které by měly souviset s prací také vnitrostátních statistických úřadů. Jsem velice ráda, že se s vámi mohu podělit také o informace týkající se přistoupení Evropské unie k Istanbulské úmluvě. Komise skutečně dělá všechno, co může, aby konstruktivním diskusem s radou se dobrala pozitivního výsledku, který souvisí s tímto návrhem a vy jste skutečně pro nás představovali obrovského spojence v těchto snahách, protože eh, díky vaší eh, podpoře jsme se dostali už teď do toho finálního stádia. V současné době existuje eh, text kompromisní text, eh, který již schválil minulý týden Koreper. Eh, předsednictví teď předloží eh, tento návrh k odsouhlasení během několika příštích týdnů. Chtěla bych vám velice poděkovat za vaši podporu pro náš boj proti ehm, násilí. A chtěla bych poděkovat také autorkám té e, zprávy e, související s tím e, s tímto přístupem Evropské unie do, k Istanbulské úmově. Na závěr bych chtěla říci něco o tom evergreenu, to znamená o zastoupení žen v představenstvech. Jak bych to měla říct? Stále ještě je to na radě zablokované jsme svědky určitého pomalého pokroku v této oblasti zastoupení žen eh, na představenstvech. Eh, k tomu vývoj došlo během posledních pěti let, ale také víme, že kdybychom měli příslušné právní úpravy, tak bychom mohli postupovat mnohem rychleji. Eh, I nadále tedy je tam ta blokující menšina. Doufám, že se to změní po německých volbách kdy budeme muset skutečně udělat všechno pro to, abychom eh, eh, přesvědčili eh, německé zastoupení a některé další členské státy, aby se k této otázce vrátili. Děkuji za tuto velice milou reakci. Já bych vám mohla tady vyprávět, co všechno děláme pro to, aby tyto věci pochopili naši němečtí kolegové a musím vám říci, že oni skutečně museli hodně, hodně se snažit, aby vůbec bylo přijato ten, ta vnitrostátní úprava. My tedy teď se obracíme s určitou výzvou, eh, aby se přidali k tomuto eh, klubu eh, států které, e, kterým leží tyto věci na srdci a obracíme se a tady doufáme, že se to podaří i našim německým kolegům. Doufám, že se podaří tedy tu směrnici e, e, přijmout. Zatím tedy se to nestalo, musíme čekat, musíme se pokusit znovu. Mezitím jsme zahájili boj na druhé frontě, hovoříme přímo se zástupci různých Um, firm eh, se zástupci Business Europe a dalšími eh, partnery, tak abychom eh, skutečně zajistili, že, na, že v představenstvech bude více žen. To se týká nejen těch dozorčích rad, ale také těch Eh, řídících rad, čili to jsou věci velice důležité, aby tady ženy byly zastoupeny. Čili děkuji vám velice za tu velice konstruktivní podporu. Určitě té podpory budeme potřebovat ještě více během příštích měsíců. Kromě toho budeme muset eh, současně s tím eh, se snažit také přesvědčovat různé firmy, aby změnili svůj přístup k ženám. Tolik tedy všechno ode mě. Eh, teď pochopitelně velice ráda všechny tyto věci s vámi budu diskutovat. Děkuji za pozornost a trpělivost. Thank you. Thank you. Děkuji moc krát, paní komisařko, za tuto prezentaci a nyní tedy zahájíme debatu a začneme první kolo otázek, což budou otázky koordinátorů. Nejprve dám slovo eh, paní Legrip, prosím. Moc krát vám děkuji, paní, komis- paní předsedkyně, za slovo. A paní komisařko, moc krát vám děkuji za to, že jste mezi nás eh, dnes přišla. Chtěla bych vám také poděkovat eh, za ten eh, obsáhlý přehled o situaci, který nám umožní mít povědomí o aktuálních informacích které budeme potřebovat pro naši budoucí práci a potenciální budoucí kroky. Já mám dvě otázky které se týkají návrhu směrnice o ženách v představenstvech. Vy už jste o tom vlastně hovořila. Já sdílím eh, vaše zklamání a vaše obavy. a doufám, že dojde k nějakému průlomu. Ale každopádně eh, mohu vás ujistit, eh, že eh, my jsme odhodláni pokračovat s touto tématikou i s další. A jménem EPP bych se vás chtěla zeptat na momentální situaci ohledně ratifikace Istanbulské úmluvy. A děkuji vám moc krát ještě jednou za to, že jste nás informovala o tom, co můžeme čekat v nejbližších týdnech. Opravdu nám to pomůže eh, přesunout se do eh, poslední fáze eh, této ratifikace. Děkuji vám moc krát za energii a úsilí, které do toho vkládáte. Plně si uvědomujeme, jaký je váš osobní závazek, který je tady tolik důležitý. Velice pozorně si toho všímáme. Pak bych chtěla zmínit ještě dvě témata. Výbor FAM eh, před chvílí, eh, před několika minutami přijal zprávu, eh, kterou jsem sepsala já a týkala se strategie snižování nerovnosti mezi důchody, gender pay gap, gender pension gap, pardon. O té se bude hlasovat na plenárním zasedání v červnu dnes ta zpráva byla přijata v našem výboru, jak jsem již říkala. Určitě budeme mít ještě možnost debatovat v hemicyklu, až se bude chystat hlasování A k tomu bych chtěla říci, eh, že bychom chtěli, aby komise eh, provedla eh, hloubkovou specifickou analýzu ve spolupráci s členskými státy a aby stanovila soubor efektivních a spolehlivých indikátorů, které by nám umožnily najít správnou metodologii která by nám umožnila specifikovat a doplnit tu diagnózu té důchodové nerovnosti. Uvádí se 38% v Evropské unii, že činí tato mezera, což je naprosto skandální. E, musíme tedy mít efektivní metodologii, chceme-li mít dobré indikátory, dobré ukazatele, na základě kterých e, potom budeme pracovat a na základě kterých můžeme předkládat návrhy eh, na evropské úrovni, které by členským státům pomohly být efektivní a rozhodovat se na základě eh, konkrétní diagnózy. Hovořila jste také o eh, balíčku rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, o legislativních i nelegislativních krocích. My zase známe vaše osobní odhodlání dokončit tento balíček Eh, momentálně to vlastně momentálně dostáváme k jednotlivým detailům vašeho návrhu a vytváříme si eh, naše pozice, naše stanoviska a mohu vás ujistit, že budeme postupovat v EPP eh, konstruktivně a proaktivně a budeme usilovat o to, abychom e, pracovali s vámi ruku v ruce a poskytovali vám podporu. Jednak pokud jde o kompetence členských států a jednak pokud jde o principy a hodnoty, které sdílíme a na základě kterých chceme posílit sociální dimenzi Evropské unie, tak jak to od nás občané očekávají. Děkuji vám. Děkuji. A teď paní eh, Garcia Perez, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat paní Jorové za to, že se dostavila na náš výbor, eh, kde už nějakou dobu čekáme na tuto vaši návštěvu. Takže tímto vás tu vítáme. Myslím si, že tady to je prostor, kde máme příležitost si vyslechnout uh, o práci, kterou provádíte na Evropské komisi. Je to oblast, která nám tedy přísluší, takže se tímto můžete dozvědět, jaké jsou naše hlavní obavy nás, tedy členů tohoto výboru. Eh, přednesla jste nám přehled těch hlavních eh, Mm, otázek a já se tedy vyjádřím k tomu, na čem my tady pracujeme. V první řadě tedy vítáme tu oblast sladění. My už nějakou dobu čekáme právě na tuto práci a navíc to i odpovídá těm našim očekáváním v parlamentu, tedy že se předkládají legislativní návrhy totiž bez pochyby již mnohokrát pouze prostřednictvím legislativy se podařilo mít nějakou závaznou politiku v těchto našich oblastech. Takže my vítáme, že tady v parlamentu máme možnost diskutovat a vylepšit o tom textu, co se týče těch rodičovských dovolených tak i jiných. To si myslím, že to je dobrý původní text, původní návrh a doufám, že i tady v parlamentu budeme moci vylepšit. A také doufám, že třeba se tady nestane to samé, jako to bylo s tou mateřskou dovolenou, tedy že to bude zablokováno ze strany rady. Já doufám, že v tomto smyslu komise opravdu učinila významný kus práce, když přesvědčila národní vlády o tom, jak významné je eh, zapotřebí eh, přistupovat k tomu sladění soukromého pracovního života. Pak ještě jedna věc ohledně tedy mateřství a propouštění, protože samozřejmě víme, a, a říkali jsme si, že asi komise bude chtít zpracovat tuto otázku. Zaznělo tu, že tu nebyly legislativní otázky, spíše taková výměna správných postupů, protože již existuje legislativa v této věci. Já nevím, tedy jestli k tomu máte nějaké další informace, nebo nám je můžete poskytnout následně tedy, jak, o jakou konkrétní legislativu na evropské úrovni se jedná, tedy o ochraně žen, těhotných žen, matek, protože Eh, potom bychom mohli lépe dohlížet na to, zda dochází k opravdové transpozici na úrovni členských států, protože, jak všichni víme, ta stávající realita je taková, že se toto neplní. I v dnešní době jsou ženy pracující, které jsou propouštěny z toho důvodu, že otěhotní. Takže kdybyste nám mohla poskytnout konkrétní znění, název toho legislativního textu a příslušného článku, abychom věděli, na čem zapracovat, kde dohlížet na transpozici věci. Pak zmínila jste istambulskou um, umluvu, to je významný uh, vykonali jste významný kus práce, stejně tak my tady v tomto výboru jsme na tom pracovali. Mnohokrát jsme debatovali o násilí, genderovém násilí i na úrovni pléna. Je to jedna z těch největších pohrom, která jaksi postihuje nejen Evropskou unii, ale vlastně celý svět, takže ratifikace Ustambulské umluvy je zásadní. Vy jste zmínila kompromisní text, ke kterému se došlo a já bych ráda věděla, Zda nám můžete zase poskytnout více informací ohledně tohoto. Zda tento kompromisní text je vlastně, řekněme, ratifikací celého textu istambulské umluvy, anebo zda tam pouze vypichuje určité části texty, o kterých Evropská komise smýšlí, že jsou to tedy, řekněme, eh, legislativní texty eh, příslušné. V této oblasti bude, dojde tedy eh, k úplné ratifikaci Lisabon, té istambulské umluvy, anebo pouze částí. Byla bych ráda, kdybyste nám mohla odpovědět tedy na tuto otázku a nebo nebo následně tedy eh, zaslat více informací k této věci. Ještě jednou děkuji za vaši návštěvu. Já vám děkuji. Thank you very much, eh, Madam Chair. Děkuji moc krát, eh, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko, že jste tu dnes s námi, že jste si na nás udělala čas a poskytla nám tak detailní informace. Toho si velice vážíme, jak už tu říkala kolegyně. Eh, chtěla bych vám říci, že eh, ALDE upřímně vítá eh, návrhy, které jste přednesla. Považujeme je za moderní, adekvátní a vhodné pro 21. století. Domníváme se, že tyto nástroje pomohou zvýšit zaměstnanost žen a, jak jste řekla, tak právě to bude ku prospěchu ekonomice jako celku. mají potenciál zvýšit eh, jejich výdělky a zlepšit kariérní postup. Více žen na pracovním trhu eh, by rozšířilo to množství dostupného talentu, eh, protože je třeba lépe se věnovat dovednostem, kterými ženy vystupují. povede to ke snížení absence na pracovišti, vyšší motivaci, což zvýší produktivitu firem. To si myslím, že je správný způsob, jak dosáhnout těchto cílů. Podporujeme legislativní kroky i nelegislativní kroky. Mohu tedy říci, že tohle je balíček, který je dobrý a jak jste říkala, nejde pouze o legislativu, ale o koherentní politiku, což je pro nás velice zajímavé. K vašim slovům o istambulské úmluvě, už o tom hovořili kolegové, já nechci zabíhat do detailů, pouze bych eh, chtěla jasně prohlásit, že eh, posílení ekonomického postavení žen je nástrojem boje proti násilí na ženách což je prohlášení, které deklaruji opakovaně a chci to učinit i v tomto kontextu. Ekonomická závislost eh, je životu nebezpečná v pravém slova smyslu a toto musíme překonat musíme to překonat a vy jste, paní komisařko, také jasně řekla, že eh, násilí na ženách je v naší společnosti stále široce akceptováno, eh, což také nemůže pokračovat. A konečně eh, velice obecný komentář, spíše pro zde přítomné kolegy. Chtěla bych upozornit na návrh eh, ALDE eh, ohledně sexuálních práv a zdravotních práv. V tomto textu vyzýváme komisi, aby eh, začlenila podporu sexuálního a reproduktivního zdraví do příští strategie pro veřejné zdraví. Pozměňovací, pardon, politické frakce stále ještě mohou podávat pozměňovací návrhy a hlasovat se o nich bude 11. května tady ve výboru FAM a chtěla bych vás požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji vám. Děkuji, paní Birk. Děkuji moc krát a děkuji, paní komisařko, že jste zde. Já bych chtěla říct pár slov k velice důležitému balíčku rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Je velice pozitivní, že konečně vznikl balíček, který, se, který cílí na účast žen na trhu práce jsou v něm nesmírně důležité prvky, jako je nepřenositelnost, eh, eh, jako jsou eh, platby, které povedou k větší rovnosti mezi muži a ženami. A potom jsou tam prvky, které jsou problematičtější, jako je ta pečovatelská dovolená, flexibilní systém pro pečovatele. To by mohla být taková past pro ženy. Takže na to se musíme ještě podívat a chci také říci, že podle mého názoru je třeba doprovodit tento balíček nelegislativními opatřeními a zejména investicemi do infrastruktury péče o děti. Bez toho by to nefungovalo, ale každopádně budeme mít jistě možnost se tímto balíčkem ještě zabývat a spolupracovat na něm s vámi, aby byl co nejkvalitnější. Ještě bych chtěla zmínit dvě další eh, věci. Myslím si, že eh, se toho po vás chce hodně, jakožto po komisařce pro genderovou rovnost. A my tady eh, jsme několikrát už hovořili o tom americkém Global Gag Rule a o o té hrozbě, kterou se nese. A vy, jakožto komisařka pro genderovou rovnost, eh, budete eh, muset oslovit komisaře Mimicu. Já vím, že je zavázán těmto tématům, ale eh, prosím vás o podporu, abyste byla velice proaktivní, abyste podpořila právo žen na volbu Potom eh, bych chtěla zmínit eh, další eh, otázku a sice my jsme požádali parlament o novou strategii proti obchodu s lidmi a e, v našem výboru říkáme zcela jasně, že e, hlavním e, důvodem obchodu s lidmi je sexuální zneužívání žen a dětí. Takže tato strategie musí mít mnohem silnější genderovou perspektivu a musí cílit na poptávku po sexuálním zneužívání žen a dívek. Žádná strategie boje proti obchodu s lidmi nebude efektivní bez silné genderové perspektivy. Já jsem položila tuto otázku komisaři Avramopulosovi, ale myslím si, že by potřeboval vaše expertní znalosti ohledně genderové dimenze e, obchodu s lidmi. A e, konečně poslední věc. Vím, že to teď e, není na vás, ale Evropský soudní dvůr nedávno rozhodl, že zaměstnavatel má právo odmítnout eh, budoucí zaměstnankyni, pakliže nosí šátek. To si myslím, že se otevírají dveře diskriminace muslimek v Evropě a to není akceptovatelný vývoj. Na to bychom si měli dnes dávat veliký pozor a eh, myslím si, že se musíme zamyslet nad tím, jak neotevírat takovéto dveře diskriminaci. Potřebujeme na pracovním trhu všechny ženy a nejenom některé. A teď se musím omluvit, protože musím do jiného výboru, ale moji kolegové jsou tady a e, já si poslechnu vaše odpovědi později a těším se na další spolupráci. Děkuji moc krát a teď e, pan Marcelézi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat paní komisařce Jourové za to, že je tu dnes e, s námi. Pravdou je, že za Evropské zelené i my vítáme tento balíček zvážení, eh, ke sladění pracovního a rodinného života. Obsahuje pozitivní body, jako ty čtyři měsíce rodičovské dovolené, eh, která je eh, nepřenositelná. Pak my nejsme úplně na 100% spokojení, to stejně tak. Také si myslíme, že tento balíček není dostatečně ambiciozní, zejména co se týče té směrnice o mateřské eh, dovolené. Stále nám tu chybí to, co bylo předloženo, i když tedy známe postoj Evropské rady. Myslíme si, že by bylo dobré mít tu Eh, možnost tedy té rodičovské dovolené hrazené na 100%. Já nejsem jediný, kdo je tu třeba muž a kdo je navíc otec a také eh, by si přál, aby se dodalo i otcům více pravidel, aby byli tedy přínosem do toho rodinného života, aby to mohlo zároveň pomoci i ženám, aby tím měli více práv a ještě bych se chtěl obrátit na tu část nelegislativních opatření. To byla jedna část vašeho projevu, která nebyla příliš okomentovaná, tedy ta otázka dohledu těch nelegislativních opatření. Tady bych chtěl vědět, jak komise nahlíží právě na dohled toho spuštění těch nelegislativních opatření, jako například regionální evropské fondy, například pro členské státy, aby vylepšili své infrastruktury pro péči, jak nahlížíte nebo jak smýšlíte eh, monitorovat právě plnění těchto záměrů, toho sdělení. Pak v rámci evropského semestru Zamýšleli jste zaintegrovat všechny tyto otázky do eh, tohoto? a jak dosáhnout takového dohledu, který by umožnil opravdu efektivně spustit tyto nelegislativní opatření. A pak ještě eh, jedna připomínka k jednomu tématu, který nezazněl ve vašem projevu, ale je stejně eh, důležitý, protože Eh, je to důležité v celém světě, nejen v Evropě, a to jsou klimatické změny. Víte, že my jsme se začali věnovat i právě klimatické spravedlnosti se zaměřením na pohlaví. A vy jste komisařkou jak pro rovnost, tak i pro spravedlnost. Takže jak vy na to nahlížíte, na tu oblast eh, klimatických změn a spravedlnosti, té klimatické spravedlnosti, pracujete na této oblasti a pracuje diskutujete i s příslušným komisařem protože klimatická spravedlnost to je naprosto průřezové téma, takže se to týká i e, komisaře pro e, e, životní prostředí, i komisařky pro spravedlnost. A my tu také máme další důležitý balíček, ten zimní balíček, tedy balíček čistých energií. Je to důležité pro všechny Evropany. A i tady potřebujeme jasné genderové zaměření v tom L zimním balíčku. Je to zase důležité důležité, mělo by to být také středobodem příslušných aktivit. Takže bych chtěl vědět, eh, zda eh, něco takového můžeme eh, navrhnout Junckerovi, aby i tato vaše část práce se stala součástí toho energetického balíčku, aby se ten to pohlaví, rovnost pohlaví do toho dostala. Děkuji. Thank you very much and... Já vám děkuji a nyní bych tedy ráda požádala paní komisařku, aby zareagovala. Děkuji vám eh, za vaše otázky, připomínky a také inspirace. A musím se na úvod zeptala, mám být stručná, abychom mohli mít ještě další kolečko otázek? Ano, abychom měli ještě prostor pro další dotazy, takže pokusím se hovořit stručně první řadě paní Legrib děkuji, že vy jste mi poděkovala stejně tak eh, já chci poděkovat za vaše osobní eh, zapojení a mm, myslím si, že eh, jste ocenila zejména právě tu práci eh, na tom sladění, na té rovnováze. Tady, myslím, není za co děkovat, protože to je důležité pro nás eh, všechny. Dnes je tedy první den eh, naší druhé poloviny mandátu, takže myslím si, že tady nám svítá určitá naděje, že někdy se nám opravdu podaří lépe sladit naše pracovní a jaksi rodinné povinnosti. A musíme tedy pracovat na tomto tak, abychom dokázali tu pracovní a rodinnou rovnováhu vyřešit, zejména prostřednictvím té platové mezery. A to je hodně také napojeno i na to, na ty rezervy, na ty mezery v důchodech. Ty čísla jsou hodně odlišná. Samozřejmě situace je, řekněme, alarmující a vnímáme to tak, že hlavní příčinou toho důchodového rozdílu e, je právě z toho důvodu, že ženy pečují o ty rodinné příslušníky, že to je vlastně taková odměna společnosti za to, že ženy pečují o rodinné příslušníky, což je tedy zase něco, na co bychom měli jasně poukazovat, protože to určitě není dobrá situace, která by se tu měla nějak prodlužovat a myslím si, že bychom to měli tedy zanalizovat a předložit a naprosto jasné ukazatele, kterými poměříme tento fenomén. Já na radě EPSCO zřejmě v červenci ministrům um, již za estonského předsednictví toto předložím. Já jsem předsednictví požádala, aby eh, ty eh, důchodové mezery právě stanovily na pořad jednání našich diskuzí a to v co nejbližší době. No a proč? Protože komise v druhé polovině roku představí akční plán, který má řešit právě ty platové mezery a tam se budeme věnovat i těm důchodovým rozdílům. Takže to bude důležité pro uh, jak parlament, ale stejně tak, aby i ministři um, práce a sociálních věcí se začali zabývat tady uh, těmito záležitostmi, nejenom tedy otázkou čistě ženskou, ale zejména těmi platovými rozdíly. A v rámci toho akčního plánu musíme pokryt všechny ty důvody, zdroje, příčiny těchto platových uh, rozdílů Samozřejmě eh, rodinné eh, povinnosti, to je důležitá příčina. Pak další věc, to je přímá diskriminace, to znamená různé platy za stejnou práci. No a tady si myslím, že to je samozřejmě otázka pro eh, orgány dohlížející nad pracovním trhem, které by měly více postupovat v té věci prosazování, dohledu kontroly, aby napomohly obětem takového druhu diskriminace a opravdu dosáhnout nápravy protože eh, vidíme, že eh, oběti takového zacházení na pracovišti nemají eh, dostatek možností, jak pomoci v rámci společnosti mezi institucemi a to je něco, čemu bychom se také měli věnovat. Takže ano, Měli bychom se eh, více zapojit i eh, v rámci tedy zapojení těch příslušných orgánů pro dohled pracovního trhu. A už to máme i ten balíček eh, o tom pracovním a rodinném životě, takže propojit to s tímto týmem. Další příčinou těch platových rozdílů, to je napojeno i na ty důchodové rozdíly, to je existence těch segregovaných pracovních míst a tady musím uznat, že to je jedno z těch nejzásadnějších eh, problémů, protože často si lidé myslí, eh, že ženské práce musí být automaticky méně ohodnoceny, ale to zejména zase platí i pro veřejný sektor v Evropské unii. Takže se musíme snažit vyřešit i toto prostřednictvím těch specifických doporučení pro země, když to zaznamenáme v členských státech, ale stejně tak budeme muset předložit i lepší řešení v tom akčním plánu proti platovým rozdílům. Pokud máte nějaké nápady, jak bojovat proti segregovaným pracovním místům, mm, mm, spíše než zavádění nějakých kvot pro muže já si tu částečně dělám srandu, ale opravdu je třeba se nad tím vážně zamyslet, jak bojovat proti tomuto fenoménu. Součástí eh, tohoto tématu segregace pracovních míst je i to, že mladé ženy a ženy eh, jak si nestudují ty správná témata, studují eh, ty školy, které eh, vedou k těm eh, dobře placeným mm, mm, místům, například IT školy, tak ty úplně touží potom, aby se tam navýšilo zastoupení žen, aby pracovali v této oblasti ale říkají prostě, ženy tady uh, jaksi nejsou k dispozici, protože nevystudovali ty správné školy. No a tady zase prostřednictvím našeho lepšího propojení práce máme tu eh, i mm, agendu pro mm, ty pracovní eh, schopnosti, kapacity tak můžeme na pomoci i ta lepší volbě si témat ke studiu oblasti studijních pro ženy. Celé to téma je opravdu komplexní a je třeba se toho uchopit z nejrůznějších úhlů. Pak Další příčinou těch platových rozdílů je nízká sebedůvěra žen. Oni si prostě neříkají o peníze kamkoliv se dostavím, kdekoliv se setkávám s mladými ženami a dívkami, tak jim říkám velice jasně, opravdu si řekněte o příslušnou odměnu, protože nemá, není tu žádný důvod, jak být jaksi nedostatečně oceněna. Zase budeme se tady snažit předložit eh, takovou komplexní, ne vyloženě strategii, ale dokument, který obsáhne všechny tyto problémy a pohovoří o všech těch příčinách těch platových eh, rozdílů. No a myslím si, že nakonec navrhneme tedy lepší prosazování, větší míru transparentnosti, lepší zacílené doporučení zemím, dále eh, implementace té agendy eh, kvalifikaci, eh, lepší implementaci a pak zřejmě i lepší revizi směrnice 54, protože i tady vidím nedostatky v příslušné legislativě, která by mohla také vést k schválení určitých změn. Uh, ne, neslibuji zázrak, jenom poukazuji na to, že by bylo dobré mít takový plán a podívat se tedy na možnosti, jak tady zavést větší transparentnost prostřednictvím aktualizované legislativy a také řekněme, opravdu i bolestivých sankcí, pokud se bude pokračovat s tím diskriminačním chováním na pracovišti. To jsou jenom takové myšlenky, které se objeví v tom akčním plánu a já se těším, že i vy nám k tomu přispějete vašimi eh, příspěvky a i to prostřednictvím kontaktu s vašimi voliči prostě můžete se na nás obrátit s mnoha praktickými eh, myšlenkami. Pak eh, k té životní a pracovní rovnováze, tady to si myslím jsme pokryli. A ty naděje, jak to dopadne na radě, myslím, že se ptala paní Garcia Pérez, máme špatnou skutečno, zkušenost s tou eh, materskou eh, směrnici a eh, to nás vlastně vedlo k tomu, že jsme si řekli, takže začněme znovu a lépe a doufám, že nebudu konfrontována úplně vyhraněnými negativními pozicemi. Už jsme o tom hovořili s příslušnými ministry mnohokrát, ale v červnu tedy poprvé proběhne debata o tomto konkrétním návrhu. No a samozřejmě eh, to, co my slýcháme, jakožto problematická část toho balíčku legislativního, je právě téma financí z toho návrhu pro rodičovskou dovolenou, že by měla být hrazena stejně jako e, mír neschopenky, jenomže já si nedokážu, e, dokážu tedy představit, co řeknou členské státy, kdo za to bude platit a že by členské státy rozhodly, že to pak bude na tom národním sociálním systému, nebo že se to břemeno přenese na zaměstnavatele. Ono je to na nich, ale prostě někdo to bude muset uhradit. Takže z toho důvodu mne těší, že jsem dobře vybavená tou makroekonomickou analýzou a mám opravdu i přesvědčivé údaje o tom, že z dlouhodobého hlediska tu budou přebývat náklady, ale z dlouhodobého hlediska tu budou opravdu podstatné přínosy, takže to jsou ty argumenty, které předložím v diskuzi s členskými státy, no a tam už právě očekávám právě i ty protiargumenty. Otázka ochrany matek, rodičů, to už jsme měli ve smě- o té rodičovské směrnici tedy jasný zákaz toho nespravedlivého zacházení na pracovišti a ochrany proti propouštění. To je nástroj, legislativní nástroj, který musí být eh, jaksi eh, platný a účinný. A to jsem zmínila i právě v tom eh, život, životním, rodinným a pracovním balíčku. A pak také je to otázka navýšení důvěry matek, rodičů, pečovatelů, aby se obrátili na ty orgány, které eh, právě mají v moci tu kontrolu, ten dozor nad pracovním trhem, aby jim pomáhal v takových sporech. Takže to je ten příslušný legislativní text, ale v té směrnici Work-Life Balance máme článek 12, a to je ochrana proti propuštění v těch, kteří drží tedy to právo na rodičovskou dovolenou nebo pečovatelskou dovolenou. A tady se zase snažíme prosadit tu ochranu rodičů či pečovatelů proti propuštění prostřednictvím tohoto článku 12. A bude to odstavec C nebo E. A pak rozhodnutí soudního dvora, případ eh, Dekr, tam je to velice jasné právě, že je tedy zapotřebí respektovat tu ochranu a prosadit ochranu eh, matek eh, a pečovatelů. K istambulské úmluvě Tady vám velice ráda poskytnu písemnou odpověď, protože ono je to, je to takový složitý eh, právní případ. Nicméně eh, ráda na to nyní stručně zareaguji. My eh, se snažíme navrhnout samozřejmě co nejrozsáhlejší působnost pravomocí Evropské unie a v nebo stále ještě tedy se tomu věnujeme. Ta eh, finální verze zřejmě zúží tu eh, působnost a pravomoci Evropské unie na ty pravomoci, které nejsou sdílené, ale jsou výlučné. Takže k tomu toto vede, stále ještě o tom jednáme a právě proto bych vám raději poskytla písemnou odpověď, protože tam vlastně vám bude jasný celý ten proces, kterým jsme prošli. No a nyní máme kompromisní text návrhu um, rozhodnutí Rady o podpisu Istanbulské smlouvy, což zaštítil i Koreper. Na to už jsem poukázala, pouze Polsko opakuje svůj negativní Polsko, ale ne, proti není Německo, Švédsko navrhli určité návrhy změny, a co se týče tedy definice působnosti. A jak jsem již eh, předeslala, komise lituje zúženému um, rozsahu působnosti, který plně neodpovídá právě k tomu eh, nahlížení eh, jaksi, toho holistického pojetí této úmluvy. Také jsme vyjadřili určité právní obavy ohledně toho odděleného formátu mezi tedy právním základem a tom eh, obsahem působnosti. Takže komise toto prohlášení sformalizuje a předložíme ho radě potom e, k schválení. Ale zatím tedy ještě e, nevíme, na kterou konkrétní radu to bude zasláno. My doufáme, že to bude zřejmě rada Agri a to, co nejdříve asi 11. května. Takže se pokusíme to prosadit co nejrychleji. Eh, toto je poměrně složitý eh, právní základ, eh, který tedy souvisí s touto istambulskou umluvou. Vlastně se tady pohobujeme trošičku v trestní spravnosti, takže se jedná o článek 82-84 smlouvy o fungování Evropské unie. <clears throat> Tolik tedy o té istambulské úmluvě. Paní eh, Plnerve bych chtěla eh, říci, že pochopitelně vám rádi pomůžeme v té věci Mimica. Eh, co se týče násilí páchaném na ženách, pochopitelně ta hospodářská ekonomická závislost je velice nebezpečná Eh, k tomu máme celou řadu důkazů. Pokud nemůžeme pomoci ženám v tom smyslu, aby byly nezávislejší, ekonomicky nezávislejší, pokud jim eh, neumožíme mít lepší plat a být méně zranitelné, tak vždy budeme stále muset řešit ta obrovské, obrovské počty domácího, případu domácího násilí. To jsou věci, které jsou vzájemně propojené Paní, madam, eh, paní eh, hovořila o eh, pružnosti eh, v tom balíčku, který se zabývá vztahem mezi rodinou a profesní kariérou. Snažíme se nějakým způsobem dosáhnout těchto flexibilních úprav. Paní Běr hovořila o některých možných pastech a my nechceme, aby naše ženy se dostávaly do takovýchto pastí. E, takové pasti může představovat například e, pracovní úvazky na zkrácenou dobu. Toto je tradiční způsob, jak e, ženy řeší svoji situaci, kdy potřebují skombinovat své závazky vůči rodině a vůči práci ale v mnoha případech takovéto ženy pak musí skutečně eh, pracovat vlastně úplně stejně, jako kdyby byly zaměstnány na, úplný, na plný úvazek a dostávají pouze eh, nižší plat, jako kdyby pracovali na zkrácený úvazek. Eh, Eh, tady je potřeba si uvědomit určitou korelaci eh, mezi zaměstnaností eh, žen v Evropské unii a právě těmi rozdíly v platech. V několika členských státech jsme svědky toho, že se projevuje určitý fenomén a sice, že čím více žen pracuje, tím eh, větší je ten rozdíl eh, v platech. A proto se snažím, se, jsem se snažila zjistit, proč. A ten problém skutečně spočíval v těchto pracovních příležitostech na zkrácený úvazek, protože ženy skutečně jsou eh, velice často znevýhodněny a proto se snažíme postarat se o to, aby tyto ženy se nedostaly do těchto eh, pastí a ta konečná verze, se kterou přicházíme, která se týká této pružnosti, eh, je situace, kdy eh, jak pečovatele, tak pracující si mohou požádat o určité úpravy, které jsou možné eh, ve vztahu, eh, pochopitelně podle charakteru práce a formy práce, kdy zaměstnavatel má povinnost skutečně každou takovou tu žádost zvážit a také na ní reagovat. Kromě toho také zavádíme eh, silnější ochranu pro ty kteří chtějí přejít z toho částečného úvazku na plný úvazek, tak aby neexistovaly žádné překážky, které by jim bránily v něčem takovém. Čili jsme skutečně velice opatrní, nechceme, aby se ženy dostávaly do těchto pastí, nechceme žádné sociální inženýrství, které by vlastně eh, vyústilo ve velice negativní vedlejší účinky. Eh, co se týče obchodování s lidmi, to je pochopitelně téma pro komisaře Abra Pomulose. On na to odpověděl na plenárním zasedání 3. dubna. Já vám pouze k tomu mohu říci, že eh, s komisařem Abra Populosem spolupracujeme ehm, na eh, těchto agendách, protože alespoň já se snažím zdůrazňovat potřebu zajistit lepší eh, ochranu pro zranitelné, hlavně ženy a děti. Eh, snažím se to prosadit také do agendy týkající se bezpečnosti a migrace. Čili například, jestli se podíváte na eh, ty nové dublinská, nová dublinská pravidla nebo pravidla pro asyl, azyl, tak tam uvidíte, že zákonem tam je více zajištěná ochrana pro děti a ženy, které e, jsou migranty. Co se týče obchodování s lidmi, zde existuje e, strategie pro období 2012 až 2016. Teď e, podle informací, které mám od kolegy Abramopolose, tak v současné době vypracovávají novou strategii, která by potom byla nabídnuta eh, jak komisi, tak dalším aktérům. Eh, v prvním eh, polovině roku 2016 již proběhla konzultace k tomu ehm, na základě určitých mechanismů, různých agentur zabývajících správnosti, různých společenských platform Eh, ty konzultace eh, vedly mezinárodní organizace a také eh, členy organizace, která se zabývá právě obchodování s lidmi. Ta, ten no, ta nový, nová rámcová strategie by se měla věnovat všem těmto různým oblastem. Čili to je teprve v procesu, je to rozpracované, takže kolegové paní Běrgové je mohou jenom informovat, že pokud bude potřeba další informace, tak je, je ráda poskytnu, až je dostanu od komisaře Abramopulose. Co se týče toho rozhodnutí soudního dvora, Eh, týkajícího se omezení eh, svobody eh, muslimských žen. Já nechci tady komentovat toto rozhodnutí soudu, pouze bych chtěla říci, že skutečně děláme všechno pro to, abychom se obrátili na svět biznisu a také na členské státy s žádostí, aby umožnili těm ženám, migrantkám, aby se integrovali ve společnosti co nejlépe ženy, eh, migrující ženy, mezi nimi jsme svědky velice zajímavého fenoménu a sice, že tyto migrující ženy ehm, mají lepší vzdělání než muži, kteří přicházejí do Evropy, ale mají daleko méně příležitostí eh, to využít a získat práci. Takže e, jsme svědky toho, že členské státy se e, e, zabývají těmi otázkami různým způsobem, snaží se zavádět velice efektivní integrační plány, které již fungují v některých členských státech, kde je vyšší koncentrace migrantů, ale zatím tedy nemůžeme hovořit o nějakých slibných výsledcích této, těchto snah úplně poslední věc e, týkající se té mateřské dovolené, že v této oblasti nejsme dostatečně ambiciozní. My jsme si e, to e, testovali v rámci té finální práce na tom balíčku vztahu mezi eh, prací a eh, rodinou. Eh, snažíme se skutečně být ambiciozní, ale obávám se, že to bude opět v členských státech zablokováno, čili musíme být ambiciozní, ale současně s tím musíme být také realističtí. Pan Ortonsan se ptal na klimatickou spravedlnost. Jak jsem již řekla, my se snažíme skutečně přistupovat na základě mainstreamu ke všem těm iniciativám komise. Teď nejsem schopná vám říci, jestli skutečně eh, máme eh, něco eh, týkajících se věcí související s klimatickou strategií a s klimatickou spravedlností. Máme poměrně jasné názory týkající se těch ohrožených nebo zranitelných Eh, občanů, eh, tak jak je eh, v souvislosti s tím, jak by je mohl ovlivnit ten balíček o energetice. Hovoříme hlavně tedy o ženách v této souvislosti, protože ženy E, vlastně představují velkou část obyvatel, kteří žijí ve, e, v chudobě. Je mi líto, že to musím takto konstatovat. Máme také poměrně silně formulovanou výzvu na členské státy, aby definovali e, to, čemu říkáme energetická chudoba a kdo, které skupiny jsou nejvíce ohrožené a, a zasloužili by si zvláštní ochranu. E, to je skutečně v tom balíčku energetickém, co se týče těch nelegislativních opatření v souvislosti s tím balíčkem upravujícím vztah mezi prací a rodinným životem. Co konkrétně máme v úmyslu udělat? E, doporučíme členským státům, aby e, provedli nově naprogramování svých strategií tak aby měli k dispozici více peněz v těch evropských rozvojových fondech pro rozvoj regionu a také v těch sociálních fondech, ze kterých jsou financovány sociální služby, protože tyto systémy financování by neměly být rigidní. Ty programy eh, byly navrženy před nějakou dobou, někdy v roce 2012 pro tuto programovací období a myslím si, že eh, čas od času je dobré se podívat na tyto věci z pohledu nových priorit, nových potřeb a také být dostatečně odvážní k tomu, aby tyto programy byly nově eh, nastaveny. To také doporučujeme členským státům. Eh, pochopitelně ty potom dělají, co je v jejich silách, protože ta situace v různých členských státech je různá, ale my se snažíme nějakým způsobem radit členským státům, jak to mají udělat a proč to mají udělat, protože evropské eh, financování Evropské unie vždy musí vycházet z analýzy vztahu mezi náklady a eh, účinky, čili eh, takovéto výpočty by mohly být nebo měly být využity pro definování nejen nákladů, ale také těch sociálních a makroekonomických výhod které by eh, byly dostatečné nebo představovaly dostatečný racionál pro investice do sociálních služeb. Řekla jsem to velice komplikovaně, ale eh, sama jsem se do té pasti dostala. Děkuji. Děkuji, děkuji za vaše odpovědi. Ještě jsou tady dva, dvě členky našeho výboru. Pan Petěr je první. Paní Petěr. Eh, paní komisařka už má jenom 10 minut, takže prosím. Eh, děkuji. Děkuji. Pochopitelně eh, pracovní doba se rozšiřuje, to také znamená hodně a musíme pracovat stále více, abychom mohli zajistit slušnou pracovní dobu pro všechny eh, pracující a také dosáhnout eh, rovnováhy mezi, životní, mezi rodinným životem a pracovním životem. Eh, výzkumy ukazují, že je potřeba také zajistit možnost odpočinout si tak abychom se vyhnuli některým nemocem, jako je třeba vysoký tlak a podobně. Čili nedávná zpráva eh, ukazuje, že skutečně v této oblasti máme určité, můžeme, už mít určité obavy. Řada lidí má psychosociální problémy, má také problémy s páteří. Um, a to všechno souvisí s tím, že velice často lidé pracují přes čas, pracují dlouhou pracovní dobu a myslím si, že i těmto otázkám bychom se měli věnovat, protože uh, Eh, většinou příčiny jsou dokonce i soukromé, nejen tedy profesionální. Eh, jsou lidé, kteří pracují více než 10 hodin denně. Proto by mě zajímalo, paní komisařko, jestli eh, budete dělat také nějaká opatření, která by vám umožnila dosáhnout té rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem, tak aby to umožnilo lidem pracovat slušnou pracovní dobu, aby měli dostatečnou možnost si odpočívat. Já myslím, že návrhy legislativní i nelegislativní povahy, které paní komisařka předložila, eh, tak jdou správným směrem a jsou poměrně ambiciózní. Vy jste už naznačila, paní komisařko, že bude možná problém s některými pro přijetí v členských státech. Mě mrzí, že tady kolegové nejsou, my nikdy nemůžeme spolu diskutovat o tom. Oni by chtěli ještě ambicióznější návrhy eh, to je úkol členských států a i s tím co jste předložila bude jistý problém. já musím říct že mně se líbí váš návrh jak na otcovskou dovolenou tak na rodičovskou dokonce jsem ochotná souhlasit i s těmi nepřenositelnými dobami protože se domnívám že eh, to co je důležité je péče o děti a tady eh, je potřeba přidat na tom důrazu. je pravděpodobné že členské státy odmítnou eh, tuto povinnost ale já to považuji za dobrou inspiraci pro členské státy aby chápaly že tímto směrem skutečně mohou podpořit rodiče. mně se velmi líbí eh, ten návrh na pět dní volna v případě nemoci blízkého příbuzného protože to zdůrazňuje tu pečovatelskou roli a také to právo na odměnu eh, na úrovni nemocenské dávky. Myslím, že to je velmi dobrý návrh, protože to, co chybí naší společnosti, jsou děti a péče o, jak o děti, tak o příslušníky rodin a to uznání. Tady je vyčíslena částka asi těch 370 miliard euro, které, které, o které přicházíme, když ženy nepracují ale co mně teda tady chybí a to není asi vaše chyba že nevyčíslujeme kolik chybí evropě e, za nenarozené děti. a jestliže nebude e, společnost oceňovat péči o děti jako práci která je odváděna tak prostě e, nejenom že bude dále pay gap pension gap ale bude trvat baby gap a to já považuji za největší problém evropské společnosti. takže já za ty iniciativy které tady máte děkuji držím vám palce myslím že nebude lehké je prosadit ale beru to jako takový signál do společnosti. jediné co se přimlouvám a to je prostě to co mně tam chybí v čem vidím nevyváženost toho materiálu a to je to že ani evropská komise neuznává péči o děti jako hodnotu kterou je třeba ocenit ať už mateřství tak rodičovství jako takové ale vidím tam určité náznaky v těch opatřeních která jste navrhla takže děkuji. Děkuji moc krát. Pokud jde o pracovní dobu, tak teď zahajujeme konzultace se sociálními partnery ohledně směrnice o pracovní době. To je v portfoliu Marian Tyson. A pokud je tedy o tuto směrnici, tak ta je nyní předmětem konzultací a dalších diskuzí. Nespadá to do mého portfolia, ale pracuje na tom Marian Tyson a já nevím, kdy budou konzultace ukončeny. Začaly 26. dubna a podle pravidel musí trvat 8 týdnů. Takže to teď probíhá. A e, já souhlasím s tím, že ta zátěž pracovních povinností je extrémní a proto jsme chtěli eh, pokryt eh, tím balíčkem eh, rovnováhy mezi soukromým pracovním životem právě tato flexibilní uspořádání. Abychom se uspůsobili 21. století, kdy mnoho pracovních míst už umožňuje lepší režim a zejména jsme mysleli na lidi, kteří musí kombinovat pracovní povinnosti s péčí o rodinu. Je naprosto zásadní, abychom jim nabídli takovéto možnosti. Myslím si tedy, že můžeme částečně zlepšit situaci některých segmentů naší společnosti tímto balíčkem rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Potom k té další otázce. Zda máme eh, baby gap. Samozřejmě, že máme. A právě to je eh, jeden z důvodů, proč jsme přišli s tím opatřením placené rodičovské dovolené. Ať už tedy lidé splacení jsou nebo nejsou, tak tohle je naprosto zásadní eh, rozhodující faktor při rozhodování, zda budou nebo nebudou mít děti. Eh, mohlo by to ale být faktor u některých, eh, Mohl by to být faktor, který přiměje muže dělit se o odpovědnost se svými manželkami. A mohl by to být také faktor eh, pro ženy, které stojí před strašlivou volbou kariéra anebo děti. Snažíme se tedy vytvořit prostor pro lepší a méně bolestné rozhodování. To je ale, ale, alespoň tak to můžeme momentálně přispět. Já jsem sama velice zvědavá na to, jak se tento balíček vyvine dále, protože v parlamentu eh, můžu očekávat velice vítané reakce a kvalitnější než na úrovni členských států. A budu se snažit eh, přesvědčivě argumentovat eh, tak, aby ten balíček byl co nejdříve přijat. Paní komisařko, moc krát vám děkuji za tuto návštěvu, děkuji za prezentaci, děkuji za odpovědi a za další spolupráci. Děkuji vám, že jste přišla. Uh, tak vážení kolegové, to byl poslední bod na našem pořadu jednání. Děkuji vám moc krát že jste dnes přišli. Uvidíme se zítra. V 9 hodin začíná schůze koordinátorů a o půl desáté začíná schůze výboru. Děkuji vám. Přeji hezký večer.